o tato doporučení. Podívejte se rovněž na webovou stránku přímého vysílání sněmovny. E, po e, přerušení parlamentního zasedání jsem červenci společně s předsedou rady na základě článku 74 podepsal tři právní akty, které byly přijaty. A v rámci tohoto týdne budu podepisovat ještě další právní eh, zákony. Eh, jejich eh, Přesné údaje budou eh, zveřejněny v zápisu tohoto zasedání. A nyní ke změnám a přijetí pořadu jednání. Eh, měl bych pouze prozbu týkající se změn.